Good morning, colleagues. <laughs> I'm replacing. <laughs> Dobré dopoledne, kolegové. Navrhu, eh, za, zastupuji pana předsedu Buzeka, jak víte, je dnes v Polsku. Dovolte mi, abych nejdříve představil eh, pana ředitele Frachtechta, eh, dočasného výkonu ředitele společného podniku. A pak tady máme doktora Valdemara Krta za komisi, eh, má na starosti jednotku o eh, jednotku zaměřenou na biotechnologie a zpracování. BBI je jedinou novou technologií, která se zabývá eh, horizontem 2020 a biotechnologií, byla zřízena v létě po úspěšném jednání Evropského parlamentu úplně na konci jeho volebního období a to v rámci balíčku eh, s několika partnerstvími soukromého veřejného sektoru. Máme tady pana řečníka. Výborně, pan Fanistr je tady, pan zpravodaj je tady. Vítám vás. Máme hodinu 15 minut na prezentaci a následnou diskuzi. Prosím pana Frachterta, aby se vyjádřil k tomuto tématu a máte na to 10 minut. Děkuji za laskavý úvod. Dámy a pánové, je pro mě potěšením zde dnes být. Rád bych ocenil mm, snahu a úsilí tohoto výboru, které jste prokázali při podpoře a pomoci vývoje této iniciativy, která byla navržena ještě za předchozí komise. Zejména to platí pro pana Strojera. Děkuji a jsem rád, že tady dnes můžete být s námi. Ale teď již k tématu. Velmi stručný přehled toho, co chápeme pod bioekonomikami a technologií. Máme tady partnerství soukromého veřejného sektoru, abych vám velmi stručně prezentoval, eh, co to znamená eh, v oblasti biotechnologií. A, a eh, o jaký dopad usilujeme. Okay, the, the slides will be uh, coming up. Prezentace za chvilku uvidíte na uh, slidech. Jde tedy o ekonomiku, která vychází z používání ehm, obnovitelných eh, biotechnologických zdrojů, eh, fosilní ropy, což je neobnovitelná zásoba, kterou používáme hm, za účelem energie, například pro dopravu, hm, chemický průmysl a tak dále. To je dnešní využití fosilní ropy. A v rámci bioekonomiky usilujeme o udržitelnější ekonomiku, která je příznivější životnímu prostředí, ekologičtější a nabízí lepší budoucnost následujícím generacím. Průmysl založený na biotechnologiích řeší eh, také různé procesy, otázky spotřebitelů hm, a trhu spotřebitelů a otázky toho, jak toto vše můžeme vzájemně integrovat nic neprobíhá samostatně izolovaně. Ve světě probíhá celá řada dalších aktivit, například v Severní Americe, v Brazílii, Malajzii, Indii a dalších částech světa. Mají výhodu zejména eh, tím, že mají přístup eh, k levným surovinám. Jde tedy o přístup k levným biologickým zdrojům. Máme tady bio rafinérie. Velmi často využívají eh, různou, různé potraviny sklizeň. a to za průmyslovými účely také. A zaměření, které navrhujeme, je, abychom se ale podívali na sklizeň, která se neskládá z potravin na takzvanou druhou generaci takzvaných pokročilých biorafinérií. Podíváme-li se na to, v čem spočívá partnerství soukromého veřejného sektoru, tak eh, to děláme, protože si myslíme, že to nabízí rám, eh, jasný rámec pro dlouhodobé investice do partnerství eh, tedy z veřejného a soukromého sektoru. Máme zde komisi a průmysl a pokud se podíváme například na eh, různé programy, které mají dotace, například Horizon 2020, tak eh, tady čelíme různým problémům. Například tady máme eh, dvouletý programový rámec, který trochu komplikuje dlouhodobé investice. Ale u um, toho partnerství PPP tyto problémy překoponáváme, protože ten časový rámec je zde asi 10 let. Společný přístup. Eh, Snažíme se eh, spojit různá odvětví, různé průmysly, různé ekonomické aktéry, které prostřednictvím toho PPP získávají platformu pro vzájemnou spolupráci, tak aby spojili své síly. nejenom, že mohou spojit své síly, ale mohou využít své vzájemné zkušenosti a mohou také spojit své zdroje a mohou je vložit do činností, pro které by bylo jinak komplikované eh, najít finanční podporu jako individuální subjekt nebo jedna společnost. A jestliže oni se spojí v rámci partnerství PPP, tak jsou schopni eh, realizovat takovéto investice. Z hlediska veřejnosti, tak eh, to sebou nese četné výhody je tady další pákový efekt těchto investic, protože to financování, které poskytujeme těmto eh, iniciativám, vychází většinou z horizontu 2020 a na každé euro, které vložíme do této iniciativy, eh, je vloženo dalších 2,8 eur ze strany eh, partnerství. Celkem asi 4 miliardy eur. V kontextu PPP musíme říct, že ehm, vlastně přichází ten stimul z průmyslu a tím pádem je to zaměřeno na trh a zaměřeno na výsledky. Jak to vypadá se samotnou touto konkrétní iniciativou? Ta se zaměřuje na hodnotové řetězce, to znamená, nejde pouze o chemický průmysl, nebo pouze o produkci plastů, nebo energetiku, prostě jenom na jedno odvětví, ani na lesnictví nebo zemědělství. Je to vše součást různých hodnotových řetězců, které se snažíme vytvořit. Eh, není to tak, že by existovaly ty hodnotové řetězce ve stejném rozsahu už dnes, ale jde o spolupráci. Například se snažíme spojit lidi z oblasti lesnictví s eh, osobami, kteří působí v průmyslu, například v chemickém průmyslu nebo v palivech a tak dále. A snažíme se je spojit eh, stejně tak jako s konečnými uživateli. Například v případě paliv eh, můžete využívat právě znalosti z chemického průmyslu, no, potravinového průmyslu a tak dále. Jak už jsem se zmínil úvodem, tak eh, váš výbor eh, opravdu poskytl velkou podporu při spuštění této iniciativy. Eh, už to zmínil pan předsedající. Tato iniciativa byla schválena během léta 2014, to znamená, je opravdu úplný začátek při provádění této iniciativy. Ale přestože jde o začátek, tak už jsme eh, zahájili eh, a zveřejnili první výzvu pro předkládání návrhů. Eh, rozpočet je 3,75 miliard, velká část pochází z horizontu 2020 a pak také máme část, která je z, přímo z průmyslu, což je 2,7 miliard. Máme zde konsorcium eh, založené na biotechnologiích, bylo vytvořeno eh, právě za tímto účelem tohoto partnerství, je zkrátka BIC, Biobased Industries Consortium. Používáme pravidla pro Horizon 2020, což je pro nás mimořádně důležité, protože vycházíme ze zásady otevřenosti, což znamená, že jakákoliv organizace se může zapojit do dané výzvy Eh, pak je zde zásada transparentnosti, to znamená, máme jasně definovaná pravidla hry a jsou dobře známa už úplně od začátku. Jde nám také o excelenci, to znamená, pouze ty nejlepší projekty budou financovány a to jsou jediné podmínky, které platí pro dané výzvy. Kromě toho se chceme zaměřit, jak už jsem řekl, na rozvoj eh, nových hodnotových řetězců, které vycházejí z biotechnologií. Máme tady opět slide k konsorciu BIC. Plných členů je 170, 70, jsou tam jak velké společnosti, tak klastry, tak také malé a střední podniky, potom máme přidružené členy 121, to jsou například univerzity a tak dále a celá řada Eh, ekonomických odvětví, jak už jsem řekl, lesnictví, zemědělství, les, eh, poskytovatel technologií, chemický průmysl, energetika a tak dále. Na slajdu vidíte, že opravdu to pokrývá celou Evropu, to znamená, není vynechána jedna jediná členská země EU. Máme tady výborný vzorek toho, co opravdu chceme dosáhnout. Už bylo zveřejněna první výzva Eh, jde o každoroční výzvu pro předkládání návrhu, a to na základě pravidel Horizontu 2020. Eh, bude to probíhat každý rok. První výzva byla ukončena 15. Bude ukončena, byla ukončena 15. října 2014 a pokud bude vše probíhat v pořádku, tak bychom měli být schopni eh, podepsat první dohodu o grantu příštího roku v březnu 2015. Tedy. Podíváme-li se na tuto iniciativu v trochu širším kontextu, tak eh, nám jde o to, abychom pomohli vytvořit eh, dlouhodobý udržitelný růst pro Evropu a abychom pomohli oživnit eh, a nastartovat konkurenceschopnost Evropy. To znamená, jde také o tvorbu nových pracovních míst, o hospodářský růst, o podporu investic, ze strany také průmyslu, prostřednictvím průmyslových projektů. Další velmi důležitá věc je, že eh, bychom se mohli zbavit eh, závislosti na eh, fosilní ropě. Například v oblasti klimatických změn nebo energetické bezpečnosti očekáváme příznivé dopady. měli, vlastně bych, měli bychom tedy zajistit ekologičtější růst. Máme nyní novou komisi, mm, komisař Mojdas pro výzkum a inovace velmi jasně uvedl, že eh, ve, v jeho portfoliu je udržitelnost a ekologický růst a pokud nebudeme růst udržitelným způsobem, tak to ani nemá smysl. A já si myslím, že tato iniciativa přesně odpovídá tomuto zaměření pana komisaře. I now would like to give the floor to the... Děkuji. Nejdříve dám slovo koordinátorům jako první pan Van Nistelrooy, který je také naším zpravodajem. Děkuji. Teď už nejsem členem výboru ITRE. Budu to ale sledovat. Každý pohyb, který učiníte. Jsem velmi rád, že jste začali tak rychle, protože v této chvíli v celé řadě evropských programů, také v Horizontu 2020 pozorujeme, že tam není žádný rychlý začátek. Je spousta nezaplacených účtů, ale toto je nová iniciativa a v žádném případě by neměla být brzděna tím, co nám zbylo nezaplaceno z minulých období. To prostě není břemeno, které bychom my měli nést. Takže já vám blahopřeju k té první výzvě a k tomu obrovskému zájmu. Druhá věc. Rád bych zdůraznil, že vy jste říkal, že se této nové iniciativy nebo těchto nových iniciativ účastní všechny členské státy, společnosti, univerzity a další subjekty ze všech členských států. A to zdůrazňuji, protože v programu Horizont jsme viděli, že více než 90% je soustředěno v těch starých členských státech. 90% veškerého rozpočtu si mezi sebou rozdělují staré členské státy. Ekonomika založená na biotechnologiích je skutečně něco, co může fungovat v Polsku, v Rumunsku, kdekoliv. A když se podíváte na zájem právě z těchto zemí, jsou skutečně reprezentovány v těch konzorcích, anebo tam jen tak eh, sedí. A další věc, já jsem se ptal, abyste od Evropské komise dostal informaci o tom, co se děje s regionálními fondy. Tam je inteligentní specializace a já vím, že kontrakty, partnerství, které teď byly podepsány Evropskou komisí, jsou teď tedy založeny na této biotechnologii. Znám některé regiony v Polsku, které pracují v této oblasti, například v Lublinu, v Lublinu a nejsou zatím tak eh, dokonalé, ale nevylučujte je. A pokud přinesou peníze z regionálních fondů, protože chtějí pracovat na této bioekonomice, jak jste říkali, tak by měli mít tuto možnost, protože to může být důležité za jeden nebo za dva roky. To jsou tedy mé otázky a ještě jednou blahopřeji k tomu rychlému začátku. Děkuji. Děkuji také za váš příspěvek k celému tématu. A nyní dávám slovo paní López Bermecho. Dobrý den. Děkuji. Význam bioprůmyslu v partnerství PPP je důležitým impulzem pro soukromý sektor. Velmi intenzivní z hlediska kapitálu, to znamená, že tam asi není velká naděje, že by vznikala nová pracovní místa, pokud se do toho nezapojí malé a střední podniky. Bioprůmysl má také největší překážky pro vstup nových podniků kvůli velkým investicím, které jsou nutné, aby bylo pořízeno to potřebné zařízení. A mě by zajímalo, jaká veřejno soukromá opatření je možno implementovat, aby se odstranily tyto překážky pro přístup malých a středních podniků. Tento druh financování PPP může být velkou pomocí pro velké podniky, které nemají žádné kapitálové omezení. Zatímco brzdí malé a střední podniky, které musí nést velký podíl spolufinancování v kontextu, kdy je velmi těžké získat úvěr. Tento problém se zapojení malých a středních podniků do společného podniku je cílem a je zahrnut také pracovním plánu těchto podniků, ale nenašli jsme žádné kontrolní systémy, které by zaručily, že malé a střední podniky budou hlavními příjemci těchto programů. Pokud malé a střední podniky a další aktéři se budou muset eh, velmi snažit a nic to pro ně nebude znamenat a zatímco velké podniky na tom budou dělat zisk, tak eh, to bude kontraproduktivní. Proto jsem se chtěla zeptat, jaké mechanismy hodnocení máte k dispozici, abyste zjistili, jakou podporu mají malé a střední podniky, pokud jde o přímé financování a vyprodukovaný zisk. Děkuji. Uh, Děkuji. Už tady nejsou žádní další koordinátoři, tak bych se zeptal, jestli jsou zde nějaké další dotazy. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Je to podobná věc. Týká se to rýče. Biotechnologie jsou velmi důležité pro celou řadu podniků na severu Británie. A já jsem si všimla na té vaší mapě, že to partnerství nezahrnuje sever Spojeného království. My máme velmi inovativní univerzity. A mě by zajímalo, jak navazujete kontakty s venkovskými komunitami na severu Velké Británie. Je to velmi zajímavá iniciativa, která by se mohla šířit napříč regiony. Děkuji. Děkuji. Pan Agnost, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci zeptat v podobném duchu jako kolegové. Myslím si, že velké podniky, velké podniky evropské jsou činné v této oblasti, poznali její potenciál, ale mnohem důležitější bude také právě to, aby se tento sektor také otevřel malým a středním podnikům. A jedna z cest je vytváření klastrů, to znamená spolupráce mezi univerzitami a podniky. Malými a středními podniky, které mohou vytvářet různé spin-offy a tím vlastně vytvářet ty pracovní místa. Takže mě by zajímalo, jak tento aspekt je konkrétně zohledněn v té výzvě k podání nabídek, na návrhu na projekty, nakolik už se to tam odráží, nakolik už existují takové projekty, kde univerzity spolupracují se soukromými podnikateli a jakým způsobem Horizon eh, tuto opatření podporuje. Děkuji, není paní Virkunen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Je dobré, že všude v Evropě jsme schromáždili ty malé a střední podniky, univerzity, místní společenství. Pod značkou bioprůmyslu, průmyslu založeného na biotechnologiích. Je důležité, aby rozvoj nových produktů, rozvoj biotechnologií byl na prvním místě. Musíme usilovat o to, abychom byli co nejefektivnější, především pokud jde o produkty z oblasti zemědělství, lesnictví, energetiky a recyklace produktů. Nicméně Jedna věc mě znepokojuje. Musíme dosáhnout toho, aby v legislativě nebyly žádné překážky proto, aby bylo možno mít zisky z těchto nových produktů. Je třeba, aby inovace pokračovaly a abychom byli schopni z toho tedy mít zisky, které by potom mohly být vynaloženy na produkci energie. Víte, že tam jsou nějaké legislativní překážky, protože pokud je to tak, tak je to třeba rozhodně odstranit. Děkuji a nyní pan Helmer. Uh, well, thank you very much, In the presentation... Děkuji, pane předsedo. V prezentaci byla jedna věta, která mě obzvlášť zasáhla. Že tento projekt vytváří jasný rámec pro dlouhodobé investice. Jak víte, probíhá debata v parlamentu ohledně biopaliv a o nepřímé změně využívání půdy a o všech těchto věcech. Jedna věc, kterou jsme neviděli v oblasti biopaliv, je právě jasný rámec pro dlouhodobé investice. Viděli jsme pravý opak, kdy Evropská instituce vytvoří nějaký cíl, na základě kterého potom průmyslové podniky začnou investovat velké sumy a potom si to rozmyslíme o našich cílech pro biopaliva, tak se k tomu vrátíme a změníme pravidla tak, že to úplně podkope ty investice, které podniky učinily. A mě by zajímalo, zda ten projekt, o kterém tady dnes diskutujeme, bude také zranitelný úplně stejným způsobem, pokud jde o regulatorní nejistotu, jako pozorujeme i u biopaliv. Děkuji. Jsou zde ještě nějaké další otázky? Paní Kapel? Děkuji vám, pane předsedo. Také já vám chci poblahopřát té rychlé realizaci této iniciativy, která je velice důležitá. Víme, že právě eh, biotechnologická odvětví je třeba podporovat. Říkal jste, že první výzva byla již vypsána a že budete do března příštího roku eh, zkoumat ty nabídky a rozhodnete potom, eh, kdo dostane ty finance. Mě by zajímalo, jak spolupracujete s členskými státy. Například v Rakousku existuje určitý útvar, který eh, řídí Horizon 2020. Eh, domlouváte se také například s těmi eh, státními orgány, vědeckými orgány, nebo je to přes vaši kancelář? Děkuji vám. Jsou nějaké další dotazy? Zdá se, že ne. Takže pan Farachter může odpovídat pět minut. Thank you, chair. Um, uh, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět eh, pořadě. To, co říkal pan Fanny Storoy, k regionálním fondům, inteligentní specializaci. Já myslím, že to můžeme plně podpořit. To je skutečně klíčový znak této iniciativy. Nemůžete mít evropskou bioekonomiku, pokud nebudete mít místní a regionální bioekonomiku a naopak. Já jsem se to snažil vyjádřit velmi stručně, ale ekonomika založená na ropě funguje tak, že dáváte ropu průmyslu. V bioekonomice to děláte naopak. Tam vlastně průmysl přesunete tam, kde jsou suroviny, kde jsou pole, kde jsou lesy, protože právě tam najdete své suroviny. Takže ano, je nevyhnutelné, aby takovéto synergie vznikaly i do budoucna. Pokud jde o malé a střední podniky, malé a střední podniky určitě musí se hrát klíčovou roli pro úspěch celé této iniciativy. Když ta iniciativa byla vytvořena, bylo přijato několik opatření, aby se zajistilo, že malé a střední podniky se budou moci zapojit. Všimli jste si, že v tom konsorciu je poměrně velký počet malých a středních podniků a jejich združení. Takže jsou zastoupeni, když se připravují pracovní programy. Už od začátku jsou přítomně jejich zástupci. Když se účastní malé a střední podniky těchto výzev, tak máme pravidlo financování, které má zajistit, že v oblasti výzkumu a vývoje je financování vyhrazeno pouze malým a středním podnikům, výzkumným organizacím a univerzitám. To znamená, že velké podniky nejsou způsobilé pro financování v oblasti operací výzkumu a vývoje. Takže jsme tím zajistili, aby malé a střední podniky měly spravedlivý přístup k finančním zdrojům, které jsou dostupné v rámci této iniciativy. A samozřejmě malé a střední podniky jako v Horizontu 2020 budou využívat eh, toho cíle, který navrhl tento parlament, těch 20%, 20% účasti. Takže Myslíme si, že bylo přijato dostatek opatření, které zajistí účast malých a středních podniků. Určitě je to věc, kterou zblízka sledujeme a pokud to bude potřeba, tak přijmeme ještě další opatření. Pokud jde o zapojení severní Velké Británie, ta mapa, kterou jsem ukázal, tu jste možná interpretovala neúplně přesně, to prostě byla jenom účast eh, z Velké Británie, ze Spojeného království. To neznamenalo, že je to jenom jich Velké Británie, který je tam zastoupen, to rozhodně ne. Takže já příště <laughs> se vynasnažím, aby ta žlutá tečka byla uprostřed a ne dole. Ale v každém případě to je věc, eh, která nám velmi leží na srdci. Já už jsem o tom částečně hovořil, když jsem hovořil o důležitosti toho, že je třeba zapojit regiony. Bez toho iniciativa nebude úspěšná a určitě zahrnuje také sever Spojeného království. Pokud jde o legislativní překážky, to je také velmi důležité. Je jistě pravda, že nestačí mít investice do výzkumných aktivit, pokud nepřijmete odpovídající opatření, která umožní rozvoj trhu jako takového. Takže se musíme podívat také na regulační otázky, certifikační schémata, veřejné zakázky a tak dále. A to určitě máme na paměti je to věc, která se bude řešit na úrovni komise a také na úrovni zúčastněných podniků. Jsme velmi aktivní v tom, abychom tyto věci zohlednili už od samotného počátku. A to mě přivádí k poslední otázce, která se týkala zkušeností s biopalivy, iLook a tak dále. To je věc, kterou máme opravdu velmi na paměti. To je příklad iniciativy, která byla dobře míněná, ale potom eh, nabrala takový obrat, se kterým se nepočítalo. Jsme si vědomi toho, že pokud si všechno nepřipravíme důkladně do, od začátku, tak eh, se ta iniciativa může zvrtnout. Takže musíme od začátku vyřešit všechny otázky spojené s regulacemi, všechny parametry trhu. Musíme už od počátku od samotného počátku začít eh, zapojovat všechny zúčastněné strany, aby prostě se na tom opravdu podíleli s přesvědčením a ne, že by se tam prosazovaly nějaké nové produkty, které, o které lidi nebudou mít zájem. A velmi stručně spolupráce s členskými státy. Máme skupinu zástupců států ve vedení tohoto projektu. Tam členské státy rozhodují o tom, jakým směrem by se ta iniciativa měla ubírat. Je velmi důležité, aby se členské státy aktivně podílely na fázi rozvíjení této iniciativy. Je zohledněna také regionální dimenze, takže říkám, nestačí investovat do výzkumu a vývoje. Členské státy a regiony musí sehrát aktivní roli v tom, aby se ty technologie dostaly na trh. Děkuji, pane Verachterte. Děkuji také za to, že jste přišel a odpověděl na naše dotazy. A děkuji také doktoru z komise Myslím, že tím jsme uzavřeli první část. A teď můžeme přistoupit k druhému tématu dnešního dopoledne. A to je Horizont 2020, klíčové základní technologie, posílení evropské vedoucí úlohy ve výrobním odvětví. A teď se nám tady střídají řečníci za předsednickým stolem. Vy se zatím už můžete připravit své otázky. I would like to... Já bych rád představil pana Goverta Gisberse a pana Morise Batu z TNO. TNO je zkrátka pro nizozemskou organizaci pro vědecký výzkum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 tato studie, kterou si vyžádala, eh, vyžádal náš výbor, řeší klíčové základní technologie. Zkrátka proto je KET a je to důležité pro konkurenceschopnost a obnovu evropské výroby, evropské produkce. Ehm, počítali jsme s hodinou 15 minutami na eh, tuto část našeho programu a já teď poprosím pana Giesberse, aby prezentoval tuto studii a její výsledky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkým potěšením vám prezentovat výsledky naší zprávy. Máme pouhých 10 minut, takže nemůžeme otálet. Dovolte mi, abych vám nejdříve nastínil, a o čem bude tato prezentace. Řídíme se touto zprávou a vybrali jsme z ní některé důležité věci. Jaký je kontext a jaké jsou cíle? Eh, zmíníme pár slov o um, typu nebo o charakteru klíčových základních technologií, také některá klíčová zjištění. A navážeme závěry a doporučeními. Jaký je kontext? Kontext je takový, že Evropa se dostává z velké krize, z velké recese a potřebujeme nové zdroje pro ekonomický růst. Potřebujeme posílit a oživit eh, evropskou průmyslovou základnu a platí to jak pro konkurenceschopnost, tak také pro eh, ty velké výzvy, které nás eh, čekají i ve společnosti. A jedním z hlavním klíčovým cílů je také leadership, abychom měli vedoucí pozici v Mm, technologií, které jsou důležité pro průmysl, LEIT. Máme eh, dvě skupiny na vysoké úrovni, eh, na úrovni komise, pracují na celé řadě eh, projektů a tyto projekty právě probíhají. Evropa se zaměřuje na čtyři klíčové technologie e CATS, k těm se dostaneme za chvíli. A EU podporuje tyto technologie jak v horizontu 2020, tak také v rámci jiných programů. Účelem této studie, abych schrnul tento snímek, je umožnit členům výboru ITRE, aby eh, si udělali svůj vlastní názor na to, jak tyto klíčové technologie v oblasti výzkumu a vývoje přispívají k posílení evropských průmyslových kapacit a samozřejmě se zvláštním důrazem na malé a střední podniky. Dovolte mi, abych řekl pár slov k klíčovým technologiím. Nemáme bohužel čas na to, abychom zacházeli do podrobností, kromě toho, že je zmítním, ale jsou to nanotechnologie, NT, nanoelektronika, eh, semikonduktory, fotonika, eh, pokročilé materiály, například grafin, eh, průmyslová biotechnologie, o které jste právě hovořili před pár minutami, a pokročilé systémy zpracování AMS které v podstatě kombinují, integrují těch pět předchozích klíčových technologií. Co je specifické na klíčových technologiích? Jsou to znalosti a výzkum a vývoj, které v této oblasti jsou velmi intenzivní a vyžadují vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Je zapotřebí také e, do toho investovat, to znamená velké kapitálové výdaje a vychází se z inovativních nových e, produktů, zboží a služeb a představí také základ pro to. E, jsou důležité pro průmyslovou průmyslovou bázi, průmyslový základ. Na začátku zprávy jsme se podívali na klíčové technologie v celosvětovém kontextu. Vidíme tady obrázek, ve kterém Evropa je eh, ve vedoucí pozici při tvorbě znalostí. Vidíme to například eh, v oblasti patentové aktivity nebo u publikací, nicméně zaostáváme eh, oproti našim konkurentům v případě využívání znalostí a tomu říkáme takzvaný problém údolí smrti. Um, vidíme, jak je na tom Ázie v případě zpracování produktů, které vycházejí z klíčových technologií. Uh, Eh, tam je Asie ve vůči pozici a je to dáno také náklady na pracovní sílu, ale eh, tyto náklady rostou, zejména v Číně. A pokud jde o robotiku, tak eh, už se snižuje význam pracovní síly ve zpracování. Evropa má celou řadu Vlastně vůdčích eh, klastrů založených na ketu, například Minalogic eh, nebo Bayern Photonics v Německu, Minalogic je v Grenoble, eh, Transnational Clusters, nadnárodní klastry například Bio v Německu, Francii, Švýcarsku a Medicon Valley v Švýcarsku a Dánsku. To znamená údolí smrti. Jde o koncept, který byl zaveden v souvislosti s tím, jak přenést technologie do výrobků. A k tomu potřebujeme v podstatě tři pilíře, abychom přemostili to údolí smrti obrazně. Potřebujeme technologický, eh, technologické výzkum, technologický výzkum, eh, potřebujeme eh, konkurenceschopné zpracování a potřebujeme ještě část změřenou na produkty. Nejde pouze o technologický aspekt. A některé studie rozlišují v podstatě mezi dvěmi typy údolí smrti, mezi technologickým údolím smrti a mezi eh, tím, který souvisí více s inovacemi, s eh, uváděním produktů na trh obchodními modely. A musíme věnovat pozornost obou oblastem. Tady by to mělo být v podstatě obráceně. Vidíte tady úroveň technologické připravenosti a hodnotový řetězec, který vychází ze základního výzkumu k aplikovanému výzkumu, k prototypování, testování produktů až konečně k jejich výrobě. Evropská komise eh, používá eh, tu ten žebříček eh, připravenosti technologické a to, co vidíte na tomto slajdu, je, že úroveň technologické připravenosti velmi závisí na technologiích, ale eh, kromě toho potřebujete eh, také ty organizační aspekty, inovační aspekty, potřebujete nové obchodní modely, abyste dosáhli přínosu. Čas mě tlačí, takže musím trochu zrychlit. Co potřebujeme pro to, aby eh, strategie v případě CAT byla efektivní? Vidíte, že tady je celá řada pilířů, potřebujete mm, přizpůsobení nástrojů, potřebujete koordinaci eh, na úrovni EU a národních politik, potřebujete eh, zprávu, která bude zaměřená na strukturu a potřebujete také eh, nástroje, které zajistí rovné podmínky. Na dalším slajdu vidíte mm, vlastně to, co je středobodem celé studie, to znamená, jaký význam má KEC v rámci horizontu 2020. a také v rámci jiných nástrojů a činností eh, v EU. Za prvé jde o klíčovou součást horizontu 2020, je na to vyhrazeno 30 miliard eur a prioritou ehm, jsou takové pilotní linie, které mají za úkol eh, to, aby se prototypy přenesly do ehm, takzvaný low rate Mars manufacturing, čímž vlastně přemostíme to takzvané údolí smrti a problémy, které s tím souvisí. Eh, ta otázka uvádění na trh, komercializace mm, a vysoká eh, technologická připravenost, tak abychom eh, vyřešili tu otázku malosériové výroby, tak to je otázka, kterou je třeba řešit. Eh, vysoké úrovni eh, TRL vyžadují eh, účast průmyslu a musíme zabránit narušení trhu. Pro malé a střední podniky je třeba zajistit také infrastruktury, protože ehm, je zapotřebí například sdílet zřízení, hovoříme o takzvaném multizdílení různých zařízení. Do jaké míry může mít vůči pozici průmysl? KEC vyžadují eh, jak strategický dlouhodobý výzkum, tak inovace, tak také eh, je třeba se zabývat otázkou uvádění produktů na trh. Pilíř 1 KECu mm, excelentní věda, 13 miliard na to vyhrazeno, pilíř 2, eh, vůči pozice v průmyslu, 17 miliard eur, eh, Týká se to také průmyslových technologií, rizikových financí, inovací u malých a středních podniků. Pak pilíř 3, to jsou eh, výzvy, které nás čekají v rámci společnosti. A pak tady máme partnerství Horizontu 2020, na což bylo vyhrazeno 3,5 miliard a týká se také jiných činností, například EIT, KICS. Ale to není vše. Nejde tedy pouze o Horizon 2020, jde také o politiku soudržnosti a strategie inteligentní specializace. E, tam e, můžeme podpořit e, tu část využitím klíčových technologií a týká se to také konceptu, o kterém hovoříme jako o finančním inženýringu a skombinujeme tyto prvky například se strukturálními fondy spolu s Horizontem 2020 a tím můžeme pokrýt celý hodnotový řetězec. Zde vidíte příklad toho, jak to vypadá, když skombinujeme různé finanční zdroje a klíčovým bodem toho je, že když skombinujeme Horizon 2020 a některé strukturální produkty tak eh, se vyhneme duplicitám ve financování pro stejnou činnost. Tento slide přeskočím kvůli časovým omezením, ale důležité je zmínit, že klíčové technologie mají význam pro hospodářský růst, pracovní místa a dovednosti, protože dojde k zvýšení hodnoty hodnotového řetězce a to prostřednictvím uplatňování nových technologií. Průmysly, které vycházejí z klíčových technologií, vytváří eh, významná pracovní místa, eh, byť ten přímý dopad je omezený, ale eh, má to dopad na výzkum a vývoj, na design a tak dále, tak dále. Využití klíčových technologií vyžaduje velkou pozornost novým dovednostem, kterou musíme věnovat. A hovoříme o takzvaném nedostatku dovedností, skill gap. Je otázka tedy, zda máme eh, pracovníky se odpovídajícími znalostmi, ale odpověď zní, že ano, že je máme. Závěry a doporučení. Současný koncept klíčových technologií se zaměřuje velmi na technologie, máme jich šest a potřebujeme určitou flexibilitu při výběru těchto technologií, protože se velmi rychle vyvíjejí. Například v případě softwaru eh, hovoříme o chybějící klíčové technologii. Koncepce klíčových technologií eh, představuje velký technologický tlak, a uh, měli bychom ji lépe uh, provázet s ostatními věcmi, abychom mohli vyřešit ty tzv. velké výzvy, to jsou ty výzvy ze společnosti. Mm, Vícečetné e, využití technologií více do uživateli, potom kombiné financování, to je také důležité pro podporu klíčových technologií, ale jsou zde ještě otázky, které je třeba vyřešit. A účinné využívání klíčových technologií nevyžaduje pouze technologie, ale také dovednosti, obchodní modely a tak dále. Na posledním snímku vidíte další závěr a doporučení a tady je vidíte, že zkombinování Horizontu 2020 a ESIFu, financování z jiných fondů, je důležité pro tom, abychom dosáhli kritického objemu pro investice Eh, Horizon 2020 se eh, zaměřuje na excelenci, eh, strukturální fondy se zaměřují na méně rozvinuté regiony, které potřebují podporu. Integrovaný přístup se týká tím pádem celého hodnotového řetězce, ale je otázka, jak to je v souladu s státními pravidly. Um bude to mít dopad na eh, služby jak eh, směrem eh, ze zhora dolů, tak i opačně. A je zapotřebí se zaměřit také na rozvoj klíčových dovedností. Pan předseda, podívejte se prosím na tento dokument, který je velmi zajímavý, mohu ho doporučit, podle mě jde o skvělý popis dané tématiky. Dostáváme se už ke koordinátorům. Pan Farniseroj, který tento projekt sleduje už velkou dlouhou dobu. Děkuji. Už jsme hovořili o ekonomice založené na biotechnologiích a teď hovoříme o těchto technologiích KEC, mezi nimi jsou úzké vztahy. Já mám takovou otázku. Vkládáme do toho 20 miliard a v minulosti jsme se snažili o to, aby ty technologie byly dobře vypracovány, no a my jsme je potom prodali Ázii. V té brožurce o tom nic není, takže půjdeme zase touto cestou. Vložíme do toho hodně peněz, budeme stimulovat spoustu lidí a až to bude hotovo, tak to prodáme. To je totiž velmi závažné. My jsme měli nějaké velké společnosti, například v Nizozemsku. Tam si zachovali některé své technologie. A kdyby to tak bylo, tak prostě teď eh, třeba Samsung, eh, azijská společnost nebo americké společnosti musí přijít eh, do Evropy, protože my tyto technologie máme. Takže pokud nebudeme chránit dobře své znalosti, A druhá otázka se týká státní podpory. Já jsem si myslel, že v horizontu 2020 jsme teď v pilotní fázi a můžeme jít dále jako už teď Spojené státy. Ti jdou v pilotní fázi mnohem dále než my. Můžeme postupovat tímto způsobem, aniž bychom byli za to později potrestáni. A třetí věc. Jsem velmi rád, že jste se změnil o vztahu ke strukturálním fondům, to je velmi důležité. Utratili jsme teď 20 Přehodnotili jsme regionální politiku EU 2020 a řekli jsme, že první priorita jsou znalosti a inovace. První priorita je znalostní infrastruktura, to znamená vzdělávat lidi. Vy jste to správně řekl. Máte tam taky nějakou prezentaci, takový vlastně je to průvodce pro všechny účastníky na univerzitách, v KEC a tak dále, ohledně toho, jak je možno používat tyto fondy. Není možné je úplně směšovat, protože každý má svá vlastní pravidra, pravidla. Dnes je tady v Bruselu velká konference o KEC. Takže, jak říkám, dvě otázky a poklona z mé strany. Děkuji nyní paní Král. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k tomu propojení Horizontu 2020 a kohezní politiky. Ano. Horizont 2020 má podporovat tu excelentnost a kohezní politika má rozvíjet regiony. Ale když se podívám na to, jak velké rozpočtové prostředky jsou v politice soudržnosti a že Eh, výzkum a inovace je jedna z největších priorit z politiky soudržnosti a já jsem z jednoho regionu, který byl dlouhá léta nejméně vyvinutým nebo jedním z nejméně vyvinutých regionů Evropy například. Eh, jsem ze Saska a tam jsme také začali vytvářet takové ty eh, významné excelentnostní iniciativy, které také čerpají tyto prostředky. No a teď co děláme pro propojení Horizontu 2020 se strukturální politikou? Je to opravdu dostatečně silné pro to, abychom ty možnosti, které nám zde eh, oba programy nabízejí, opravdu vyvinuli věci zdárně kupředu, protože často hovoříme o takzvané inteligentní politice, ale potom ji nevytváříme aktivně nebo nastavujeme na něco podmínky, co ale potom nevyužíváme zcela důsledně. Kdybyste se tomu mohli ještě podrobněji věnovat, byla bych ráda. Děkuji vám, paní Krel, a nyní pan Tamburánu. Mám jednu otázku, která se týká použití tisku 3D. Pokud KEC, nebo tedy pokud eh, třídimenzionální tisk může být považován za kec a zda tyto prostředky budou moci být využity na rozvoj v této oblasti. Děkuji. Děkuji a není paní Griffin. Thank you, uh, chair, a, a comment that... Děkuji. Já mám jednu poznámku, jednu otázku. Nedostatky a spoždění plateb v oblasti Horizontu 2020 můžou mít hrozný dopad na především malé a střední podniky a to musíme vyřešit. A k tomu, co říkal kolega ohledně připojení strukturálních fondů do Horizontu 2020, jste se zmínil o jednom projektu, který se rozvíjí v Manchesteru, to je můj region. Ale i lidé v jiných zranitelných regionech by měli mít přístup eh, ke skvělým pracovním místům Bylo by dobré, kdyby v budoucnosti tito lidé v těchto zranitelných regionech mohli získat eh, tato pracovní místa s přidanou hodnotou. Jak toho dosáhneme, aby eh, průmyslová politika, strukturální fondy a toto všechno se spojilo, aby mladí lidé měli možnost eh, v těchto průmyslových odvětvích, v pokročilých materiálech a pokročilé výrobě získat tato kvalitní pracovní místa. Děkuji. Děkuji. Paní Griffin, ještě nějaké další otázky, dámy a pánové? Nevidím žádného dalšího řečníka, takže bych poprosil naše řečníky, aby zodpověděli otázky. Děkuji, pane předsedo. Zodpovím tu první otázku. Velké investice a zda ztratíme konkurenční výhodu vůči Ázii stejně jako v minulosti. A jak potřebujeme chránit své znalosti a inovace. Patenty a další tradiční nástroje, to jsou věci, které nám k tomu mohou pomoci, ale naše studie ukázala, že klíčem je, abychom urychlili tempo inovací. A myšlenka toho hodnotového řetězce a propojení těchto různých úrovní technologické připravenosti efektivně by nám umožnilo mnohem rychlejší postup od základního výzkumu a základního vývoje technologií do fáze prototypu a do fáze výroby. Takže si myslím, že to by byl ten klíčový nástroj, který by nám měl zajistit, že získáme výhodu. Protože mezinárodní konkurence, ta jenom poroste. A pokud chceme zůstat na čele, tak se musíme učit z jiných zkušeností, zkušeností jinde. Takže jak inovovat rychleji a jak rychleji přejít od technologií k produktu. To musí být samozřejmě podloženo patenty. A z dlouhodobého hlediska to bude nejlepší záruka pro Evropu toho, že zůstane na čele. A můj kolega zodpoví tu druhou otázku o Spojených státech. Dovolte také, abych nejdříve také řekl něco k té první otázce, protože se o tomto hodně diskutovalo. Vynakládat velké peníze na výzkum a potom výsledky výzkumu jsou přesouvány do jiných částí světa. Ale je zde ten přelévací efekt, to znamená, pokud v Evropě zřídíte výzkumné instituce, tak eh, potom se to přesune, přelije kvůli výzkumu a vývoji také do regionu. A to může stimulovat nové podnikání v regionech, ale je tomu třeba jít naproti. Důležité je, že výzkum a vývoj to je globální aktivita v dnešní době. A nemůžete říci, že potřebujeme výzkum a ten výzkum, který uděláme v Evropě, bude prospívat pouze v Evropě. Protože pokud to uděláte, tak ztratíte propojení s jinými regiony a to je důležitá část. Jedno z našich zjištění ze zprávy je také to, že musíte zajistit, že v Evropě bude spousta subjektů schopno využít výsledku tohoto výzkumu. To znamená, musíte rozdělovat také finance, stejně jako Intel dává peníze Samsungu a tak podobně. Je to klíčové, protože i to přispěje k tomu, že zisky z toho poplynou do Evropy. A druhá věc je eh, přesun k výrobě ve Spojených státech. Ve Spojených státech a především v Ázii se hodně pracuje na tom, že se snaží mít větší prospěch z výzkumu. Ale my jsme v jiném projektu Multicats eh, udělali takové hodnocení Spojených států a tam vidíte, že na federální úrovni skutečná podpora těch eh, činností od eh, úrovně prototypu až po masovou výrobu je mnohem slabší. Na státní úrovni je to úplně jiné. Tam vidíte, že třeba státní vláda bude podporovat Fuji, aby dostali jejich továrnu do svého státu. Ale to je spíše hospodářský rozvoj. Není to výzkum a vývoj, je to hospodářský rozvoj. My také děláme v Evropě podobné aktivity. Takže je to mnohem složitější záležitost a já si myslím, že kombinace ERDF spolu s Horizontem 2020 nám může pomoci. A ještě bych zodpověděl na tu poslední otázku o třírozměrném tisku, zda je to také CAT, tak to je velmi jednoduchá odpověď. Ano, je to složitá technologie, Souvisí to jak s výrobou, tak a s mikro- a nanoelektronikou. Potřebuje velmi kvalifikovanou pracovní sílu. Je to kapitálově náročné, intenzivní. Takže ano, všechny požadavky jsou splněny, aby to bylo považováno za klíčovou základní technologii. Děkuji. Ještě jsou tam dvě další otázky. Otázka na integraci a propojení mezi Horizontem 2020 a Fondem soudržnosti. Zda je to dostatečně silné a zda dostatečně využíváme potenciálních synergií. Odpověď by měla být zatím ne a my no, jsme poukázali na některé problémy, protože Horizon 2020 se zaměřuje na podporu excelence, zatímco strukturální fondy a fond soudržnosti se řídí jinou logikou a není vždy snadné propojit právě tyto dvě logiky. A je velmi důležité, sledovat celý ten řetězec od základního výzkumu až po výrobu a zapojení strukturálních fondů při podpoře výroby prostřednictvím strategií inteligentní specializace. To je věc, která je velmi důležitá. Musíme ovšem vyvinout určité experimenty, určité laboratoře a způsoby, kde bychom se mohli poučit ze slučování těchto dvou programů, aby Horizon 2020 skutečně podporoval excelenci ve výzkumu a vývoji a strukturální fondy by opravdu pomáhaly přesunu technologií do výroby. Ale řekl bych, že zde máme ještě spoustu práce před sebou. Poslední otázka. Tady můžeme jen souhlasit. To by byl zase další velmi dobrý vztah mezi strukturálními fondy a horizontem 2020, protože potřebujeme schopnosti a kvalifikace pro KEC e to neznamená jenom, že potřebujeme inženýry a doktory, potřebujeme také kvalifikovanou pracovní sílu, lidi, kteří jsou schopni udržovat, starat se o ty roboty, pracovat s pokročilými nástroji. A to bude vyžadovat značné navýšení kvalifikace, a to nejen na univerzitách a politechnikách, ale také na nižší úrovni u manuálních pracovníků a investice do různých úrovní vzdělávání jsou podle mě zcela zásadní při podpoře rozvoje klíčových základních technologií. To je nutná podmínka, protože se stárnutím populace v Evropě a s tím, že mnoho lidí v následujícím desetiletí odejde do důchodu, budeme potřebovat eh, navýšení této kvalifikace, abychom si udrželi svou mezinárodní pozici. Děkuji. Jelikož jste se všichni drželi časového limitu, eh, tak já nechci někoho připravit o možnost zeptat se ještě k tomu druhému tématu. A už tady máme dva zájemce. Děkuji. Je pravda, že fotonika a nanotechnologie a biotechnologie jsou klíčovými základními technologiemi, jak o tom diskutujeme, ale je také pravda, že klíčová základní technologie, ta nejproduktivnější, tu už známe. A je to lidský kapitál. Já před necelým rokem jsem byl vědcem na plný úvazek a vím to velmi dobře. Nejdůležitější část vědy a technologie to jsou lidé, nejdůležitější složka. A v tomto smyslu bych se rád zeptal, jaká opatření se připravují, aby se stabilizovali naši výzkumníci, protože často mají profesní kariéry, které jsou velmi nestabilní. Je to úplně neuvěřitelné a má to ekonomické náklady, nebo tedy ekonomicky to vypadá tak, že je to pro ty rodiny naprosto neudržitelné. Děkuji. Děkuji, pan Fanny Děkuji, já mám doplňující otázku. Co získáme z výzkumu? Vy jste hovořil o tom, že pracujeme v celosvětovém kontextu. Znalosti Eh, se pohybují, mění. Ale jestliže vyvíjíme technologie, jak to je s, s bateriemi, už je nebudeme vyrábět, ale a ASML představuje v této oblasti naprosto výjimku. Možná, že to nezapadá do vaší studie, Ale pokud budeme mít pokročilejší průmyslové politiky a budeme chránit znalosti, protože v podstatě teď můžete prodat cokoliv, můžete udělat úplný výprodej. A jedna desetina populace Jak to bude vypadat za pár let? Já si myslím, že bychom měli mít politiky, které budou zohledňovat znalosti, budou je chránit. Možná, že si to ulehčujeme a možná, že příliš snadno eh, se zbavujeme znalostí. Mě to trochu znepokuje, co jste říkal. Možná, že to nezapadá do kontextu vaší studie, ale chtěl jsem se k tomu vyjádřit. Ještě dva zájemci o slovo a tím bychom uzavřeli seznam řečníků. Paní Kapel. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste ve svém výkladu hovořili také o tom, jak důležité jsou inovace a fáze výroby v celém tom řetězci tvorby ekonomických hodnot. A uvedli jste, že je třeba opravdu podporovat, protože jsou tam možná jedno nebo dvě údolí smrti v uvozovkách. Co mi ale chybělo ve vašem výkladu, byla třetí záležitost, a sice uvádění na trh. A nemáme zde problém v Evropě, protože jsme mluvili o tom, že generujeme znalosti, máme dobré e, možnosti výzkumu, nástroje pro jejich podporu, ale slabší je to v tom uvádění na trh. A zde nám chybí nástroje a nevede to potom k tomu, že Evropa zaostává, že tedy ty produkty a technologie jsou sice vyskoupány a e, prototypu vytvořeny v Evropě, ale pak nejsou uvedeny na trh, protože na to už nejsou nástroje a podmínky. Máte proto nějaké nástroje a kroky, jak to podpořit, to uvádění na trh těchto technologií? Děkuji, pane předsedo. Já chci říct si, že nesouhlasím s tím tvrzením, které je obsaženo ve zprávě, která nám byla předložena kde mezi závěry na straně 67 se píše o tom, zda se ze strukturálních zdrojů a z horizontu 2020 budou podporovat méně rozvinuté regiony tak eh, nebudou stačit prostředky na podporu excelence v regionech, které jsou už eh, skvěle rozvinuty, pokud jde o vědu. Myslím, že to zachází příliš daleko, protože podle mě největší šanci na vědecký rozvoj mají ty regiony, které do té doby, především v nových členských státech, investovaly do laboratorních infrastruktur. A v minulém období financování v Polsku například jsme se věnovali tomu, aby do velké míry byly vynakládány prostředky na nejmodernější technologie, nejmodernější vybavení. A teď máme laboratoře, které jsou v Polsku mnohem modernější než třeba v Německu nebo ve Francii. A místo toho, aby ty laboratoře teď čerpaly z toho, co je nejpřínosnější, to znamená spolupráce vědců ze všech zemí, především v kontextu Key Enabling Technologies, CAT, tak ty regiony ne tak rozvinuté je možno rozvinout mnohem rychleji, když se kvůli svým inteligentním specializacím stanou vlajkovými loďmi celé Evropské unie a tu svoji specializaci budou prosazovat. Děkuji a nyní poslední otázka, pan Zuriňo. Dobrý, já, Eu penso que a questão chave que foi aqui colocada é a questão de como é que nós conseguimos Děkuji. Eh, no espaço Otázka toho, jak mm, můžeme zachovat v EU podstatnou součást hodnotového řetězce, který eh, generují tyto technologie. Jde o tu pokročilou část. A to je otázka, kterou je třeba vyřešit. A já si myslím, že máme dvě možnosti, jak zakročit. Za prvé je to vytváření klastru, to znamená, jasně se musíme zaměřit na vývoj čtyř, možná pěti mm, velkých klastrů, které budou ve vůči pozici v Evropě a v těchto klastrech by se technologie integrovaly. To znamená, ty technologie byly zakotveny v klastrech a ty klastry by potom vytvářely hodnoty a bránily by tomu, aby tyto technologie opouštěly eh, Evropu a směřovaly do jiných regionů eh, světa. Pak ještě další otázka, možná, že se to až tak netýká Portugalska, platí to i pro jiné země. nemáme moc prostor pro spravování patentů. Spravují se mm, na základě veřejných prostředků a já si myslím, že je zapotřebí vytvořit veřejné zdroje pro správu eh, patentů. Tak, aby patenty, které eh, na základě právě veřejných zdrojů budou spravovány Jde opět o určitou agregovanou dimenzi, kritický objem, který by potom chránil naše znalosti, které rozvíjíme. Dobře, děkuji. Pan Gisbergs a pan Butter. Já se pokusím zodpovědět první otázku, která tak trochu navazuje na předchozí body, na otázku lidských zdrojů jakožto klíčovou věc pro klíčové základní technologie. Jako hlavní aktivum. Lidé jsou skutečně hlavním aktivem pro klíčové základní technologie. Jak si udržet naše vědce? Já si myslím, že v této věci panují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v EU. Je celá řada eh, zemí, kde máme vysoce kvalifikované eh, pracovníky, pro které je velmi obtížné najít eh, zaměstnání v daném průmyslu. A pak jsou zde naopak země, které se spolehají na inženýry z Číny nebo z Indie, alespoň některých odvětvích. Například některé eh, technické univerzity mají velký počet studentů z Ázie. Tyto věci se mění napříč Evropou, ale myslím, že můžeme vidět taková nadějná světla, nadějné signály, například v Nizozemsku od krize je mnohem větší zájem ze strany lidí o osoby ve v matematických oborech, v matematických vědách, v eh, technických oborech. Protože existuje lepší možnost eh, potom dostat eh, zaměstnání v nějakých pokročilých rozvinutých odvětvích. Takže myslím si, že můžeme vidět nadějné signály, ale některé země čelí velmi složitým situacím. A na úrovni EU toho můžeme spoustu udělat proto, aby, abychom eh, našli pracovní místa pro vysoce kvalifikované eh, osoby, které jsou ze zemí, kde například bojí eh, se nezaměstnaností mladých. Takže tady je velký prostor pro aktivity. A můj kolega odpoví na druhou otázku. Děkuji. Dívám se na pana Fanistrona a jeho otázku. Otázka globalizace a investice do Evropy a úniky do jiných regionů a částí světa. Úniky investic. Já si myslím, že velké podniky jsou takové klíčové uzly pro Evropu ale nemusí to být nutně pro uh, růst u pracovních míst, protože ty větší společnosti, pokud se na ně podíváme, tak uh, oni nabízejí stále méně pracovních míst kvůli automatizaci nebo jiným způsobům, jak uh, dosahují úspor nákladů. Hodně investují do výzkumu a vývoje, to je důležité. A zásadní je, že je můžeme vidět jako subjekty, které umožňují aktivity ze zhora dolů v daném řetězci. A velkou pozornost musíme věnovat právě tomuto směru, to znamená malým a středním podnikům v oblasti vytváření pracovních míst. To je klíčové. A přítomnost větších a velkých podniků, které eh, vytváří, rozvíjí klíčové základní technologie, tak to je důležité, protože eh, potom právě v tom směru ze zhora dolů, eh, směrem k malým a středním podnikům, můžeme tímto způsobem umožnit vytváření pracovních míst. Zajímavým příkladem je rakouská firma, která produkuje elektroniku a oni mají právě programy, které umožní menším společnostem využívat jejich eh, čipsy. Čipy, pardon. A tímto pokryjeme celý hodnotový řetězec. To znamená, řešením není zakázat eh, úniky Eh, znalostí z našeho výzkumu vývoje do jiných regionů, ale myslím si, že řešením je to, že budeme proaktivnější a že zajistíme to, aby i větší podniky měly síť menších podniků a aby eh, ty znalosti a využívání probíhalo oběma směry, ze zhora dolů, od velkých společností k menším a i naopak. A hm, to pak bude podněcovat firmy k tomu, aby byly přítomny v Evropě. Tolik tématu. Děkuji. Ještě, ještě jedna otázka. Propojení strukturálních fondů a horizontu 2020 a otázka na to, zda některé regiony mohou těžit eh, z toho, že se tyto věci doplňují. A příklad máme v Polsku, kde právě takovéto budování kapacit je příkladem toho, kdy nové regiony, které už například investovaly do um, vybudování technologických kapacit, tak ty budou potom ve výborné pozici pro využití takovéhoto základu pro industrializaci a pro výrobu. Takže nové regiony mohou tímto způsobem se rychleji rozvinout než tzv. zavedenější regiony. A každý region je jiný Možná, že existují nové regiony eh, s, velkými dovednostmi, nebo naopak, potom můžete mít eh, zavedené regiony s zavedenými infrastrukturami, které procházejí nějakou tranzicí. A já si myslím, že ta logika Horizontu 2020 a strukturálních fondů je trochu jiná, ale vždy je zapotřebí eh, vyhodnotit každý jednotlivý region, tak aby bylo jasné, jak můžeme doplnit tyto, nebo využít to doplňování se těchto dvou různých programů. To znamená, každý region potřebuje jinou strategii. A to je podle mě také jádrem eh, té inteligentní specializace, že stavíte právě na těch svých specifických dovednostech nebo na svých specifikách. Eh, zazněla také otázka k marketingu. Pokud to je důležité, tak eh, pokud jde o ty pilotní plány, pilotní linie, tak v tom je právě důležitý marketing. A zjistili jsme, že jednou z hlavních překážek toho, jak se dostávají produkty na trh, je právě oblast marketingu. E, v prezentaci jste viděli takovou šipku v té pilotní produkci, kde vidíte, že se kombinuje technologická stránka věci e, s organizačními změnami a e, s dalším rozvinutím trhu, to znamená s vytvářením trhu. Souhlasím s tím, že věnujeme pouze omezenou pozornost v rámci Horizontu 2020 podpoře podniků právě v oblasti těch spíše marketingových aspektů. S tím tedy souhlasím. Pán předsedající, děkuji. Děkuji za vaše vysvětlení. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám řekl, že Včera večer se setkali koordinátoři a přijali následující rozhodnutí. Rozhodli se o přidělení nelegislativních stanovisek, za prvé ke eh, účinnosti zdrojů, eh, to dostali zelení, jde o téma na cestě k kruhovému hospodářství. A druhé stanovisko dostalo GUE podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. A závěrem máte někdo něco do bodu různé? Nikoli, v tom případě oznámím příští zasedání, to bude 17. listopadu od 3 hodin do 18.30, proběhne v Bruselu. Přeji vám hezký den.